Euh, euh, Milí kolegové, dobrý den. Navrhuji, abychom zahájili naše jednání a abychom zahájili bodem 8. Projednáním pozměňovacích návrhů ke zprávě paní Elizabeth Schroeter, což je zpráva z vlastní iniciativy o rozvoji potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Bylo předloženo 136 pozměňovacích návrhů, což nám dává prostor pro diskusi a dávám slovo zpravodajce. Děkuji za slovo. Já musím poděkovat za velký zájem a mnohé pozměňovací návrhy, které opravdu ve velké části eh, jsou přínosem, jsou určité spory, to všichni víte. Víte, že ne všichni byli nadšení, ale zpravodajové, ale vše ostatní to opravdu eh, bylo přínosné obsahově a již v naší kanceláři jsme se pokusili to dát vše dohromady. To znamená kompromisy k jednotlivým odstavcům a eh, prvkům. A chtěli jsme tedy tam eh, již vnést soulad právě vyplývající z těch pozměňujících návrhů. K tomu ještě se přidává, že máme pět výborů, který, které vyjádřili stanovisko a z toho vyplynulo ještě více než 60 pozměňovacích návrhů. Většina výborů již eh, měla hlasování a my máme zatím eh, provizorní eh, seznamy hlasování. Chybí nám ještě jeden výbor, a to je ETRE, ITRE, který je velmi významným výborem a přinesl velmi mnoho pozměňovacích návrhů. A velká část z nich přichází s obsahovými změnami. A proto eh, jsem také s stínovým zpravodajům již napsala, že z tohoto důvodu ještě nemohli dostat kompromisy, protože musíme počkat eh, na to, co dostaneme od ITRE a kde potom se budeme moci vyjádřit k tomu a říci, jaký je náš kompromis například v energetice, průmyslové politice. A možná, že některé naše kompromisy pak dopadnou, protože eh, i ITRE přijde s něčím, co bude pro nás eh, velmi dobře přijatelné. A takže můžeme s tím počítat buď již tento týden, nebo eh, nejpozději v pondělí, že dostanete návrhy, stínoví zpravodavé dostanou kompromisní návrhy takže budou mít dostatek času do našeho dalšího setkání eh, si to projít. Je toho skutečně ale mnoho. A chceme proto poskytnout stínovým zpravodajům taky dostatek času. Současně eh, jsem ještě mm, projednala některé pozměňovací návrhy s jejich autory a eh, tyto návrhy jsem již rozeslala, již jsem dostala zájem, když se přihlásili lidi o slovo někteří. A v každém případě si myslím, že je důležité, abyste jako stínové, stínoví zpravidové nebo ti, kteří jsou autoři e, změny, tak abyste věděli, že mě můžete kdykoliv kontaktovat, můžeme se o tom promluvit. A bych mohla říci, že je to součástí kompromisu. A můžeme to projednat i individuálně. Eh, já jsem proti vyškrtávání, jsem proti změně eh, nadpisů, kapitol, protože máme určitý návrh, který je stanoven v té iniciační zprávě a já bych se toho chtěla držet. Nyní bych navrhovala, aby eh, stínoví zpravodové nám řekli své komentáře, ale aby neprocházeli každé podrobnosti, abych, eh, myslím si, že je eh, nesmyslné, abychom procházeli všechny ty pozměňovací návrhy jeden po druhém. Merci. Děkuji. Paní Esaja, pan Ludvíkson, paní Esaja. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin esittelijän kiitoksiin kollegoille nämä tehdyt muutos. Um, já jsem chtěla, jak poděkovat zpravodajce, jak i stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy. Je to velmi konstruktivní, zlepšuje to zprávu. A nejdříve bych eh, chtěla hovořit o pozměňovacím návrhu 1 až 17. Tam jsou odkazy na zdroje a podle mě to je velmi důležité. Je velmi důležité, aby tam byl vždy odkaz na zdroj. U čísla 10 až 13 tam se hovoří o potenciálu pro zaměstnanost a o daňových podporách a i přímých subvencích pro tyto pracovní místa. V jednom pozměňovacím návrhu jsem chtěla zdůraznit, že, eh, že se musíme opírat na výsledky, o výsledky studií nebo o, o vědecké poznatky. Protože existuje velice mnoho studií, které Eh, jsou skutečně užitečné a můžeme je využít, ale měli bychom být v tom obezřetní. Eh, potřebujeme samozřejmě vhled do eh, hospodářské situace, potřebujeme více blahobytu, více pracovních míst v naší společnosti a my doufáme, že toto nové udržitelné hospodářství nám toto také přinese. Ale musíme také myslet na to, že veřejné rozpočty v současné situaci jsou velice slabé. Ehm, existuje velké zadlužení a právě proto se musíme zamyslet nad tím, jestliže eh, plán se plánují ehm, daňové úlevy nebo daňové subvence, tak my potřebujeme eh, celistní hospodářský přístup, komplexní. Ke svým vlastním návrhům musím říct, že právě to je to jádro, abychom se na to vždy dívali eh, z celkového pohledu jako na celé hospodářství a to je pro mě zcela rozhodující. Potom je tam číslo 14 až 16. Tam jde o pracovní podmínky. A tam se snažíme jinými formulacemi dojít k dobrým kompromisům, protože musíme myslet na to, že právě ve skandinávských zemích eh, platí plošné eh, kolektivní smlouvy a my nemůžeme eh, podmínečně říci, že tyto eh, udržitelná, tato udržitelná pracovní místa jsou horší, nebo že jiná pracovní místa jsou horší. Musíme vycházet z toho, eh, že jsme eh, mohli vyjednat určité pracovní podmínky jako za, takzvané, jako za takzvaného starého hospodářství. A chtěla bych ještě hovořit o dvou bodech, kde moje skupina je trochu mm, striktnější ve své argumentaci. A týká se to kvót. U nás e, e, na severu je to tak, že um, úvahy o kvotách nejsou nikdy správné úvahy. Nikdy to není dobrý výchozí bod. To nevede k rovnému zacházení. Není to ta správná cesta. Pro nás je důležité, abychom mohli zajistit eh, rovnoprávné vzdělání, aby měli lidé eh, eh, rovné šance. Já bych nechtěla, aby se na mě lidé dívali jako na jako ženu, která prosazuje kvóty. Pak je to 102 až 104. Tam jde o daň a odklad daní. A tam bych chtěla odkázat na to, co jsem již řekla, že za e, současné hospodářské situace, kde o Tobinovy daně, tak e, musíme být velice opatř, opatrní při zavádění nových daní. A to je právě obtížné pro mnoho podniků. Pokud jde o Tobinovy daně, tak se domníváme, že bychom si to měli nejdříve prověřit. a um, s tímto bodem mm, příliš nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, jak je to uvedeno ve zprávě, tak kladně. A poslední bod. Já doufám, že budeme moci všude říci, že zelená pracovní místa um, vyžadují. Je důležité, aby měli jasnou formulaci, aby byla jasná formulace, která se týká zelených pracovních míst. Musíme se skutečně rozhodnout, zda budeme hovořit o udržitelných pracovních místech nebo o zelených pracovních místech. Mělo by to být konzistentní, stejné, takže buď jedno nebo druhé. A ta zpráva by měla být organizovaná a strukturovaná. Já sama eh, se zasazuji pro udržitelná pracovní místa, to jsem již řekla, protože eh, zelená pracovní místa to um, asociuje už určitý politický směr. Děkuji. V běžné řeči se hovoří o zelených hm, pracovních místech, ale můžeme hovořit o zelených důstojných pracovních místech. Pan Ludvíkson, potom pan Thomas Mann. Tak för ordet, fru ordförande. Och kollegor. Eh, děkuji za to, že jste mi dali slovo. Ráda by, rád bych poděkoval eh, paní zpravodajce za vynikající práci. Já jsem eh, probíral ty pozměňovací návrhy a viděl jsem, všimnul jsem si určitých návrhů, které by znamenaly zlepšení a určitých návrhů, kde ten jejich názor nezdílím. A tak Eh, vlastně se zamýšlím nad tím, jaký tady byl záměr, pokud chceme vypustit odkazy na dlouhodobé plánování, což by odvětví tedy neuznalo, nebylo, nesouhlasilo s tím. Podle dlouhodobých zkušeností je jasné, že potřebujeme mít dlouhodobé rámce, tak, abychom věděli, co se dá očekávat, než začneme plánovat tento typ nových pracovních příležitostí samozřejmě není nepřekonatelný problém. Jistě je možné mít dlouhodobý rámec ve vztahu k těmto novým pracovním příležitostem. A jak říkám, je tady řada eh, pozměňovacích návrhů, které jsou eh, velmi podobné, anebo jsou prakticky totožné. Přesto si však myslím, že je tady dobrý důvod pokračovat naší diskusi a bylo by dobré, hovořit o kompromisních eh, návrzích, až získáme názory a stanoviska dalších výborů. To by mohlo být někdy příští týden. A pokusíme se dospět nějakým kompromisům, protože si myslím, že je to tak důležitá záležitost, že musíme získat eh, co nejširší podporu pro tuto věc, takže jistě budeme schopni pokročit, dohodnout se na kompromisech a eh, dohodnout se tam, kde nás to politicky rozděluje. Děkuji i za stručnost, pan Tomas Mana, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. A já nejdříve chci eh, paní Šerodo velice poděkovat nejenom za zprávu, ale také za to, že řekla, eh, že chtěla aktivně spolu vést diskuzi a nejenom se stínovými zpravodaji, ale také s ostatními. A já jsem tady sám eh, předložil několik pozměňovacích návrhů a myslím si, že v mnoha věcech si můžeme shodnout. Jedna otázku mám k kvótě k ženám, o tom se již hovořilo. Ehm, momentálně je v návrhu, že tam je kvota 40% v managementu a nevím, jestli to je eh, eh, platné i v Německu, kde nová ministrině říká, že musíme se pokusit prosadit novou kvotu, a někdo jiný říká, že nepotřebujeme kvóty. Já nejsem žádná žena, která prosazuje kvótu. A já nevím, zda musíme mít odkaz eh, na přesné číslo. Um, nevím, jestli musíme mít ve vedení konkrétní číslo, konkrétní počet žen. Já chci hovořit o čísle 44. Tam jsem stále jasně uvedl, že samozřejmě eh, se chceme zabývat ochranou životního prostředí a nemám vůbec problém s výrazem Green Jobs, zelená pracovní místa, ale musíme mít velice inovativní podniky. A když část naší produkce bude přesunuta do zemí, kde eh, nejsou dodržovány pravidla, tak eh, to není žádný vývoj, který můžeme uznat to vůbec nemůžeme podporovat. A Některé, některé země nejsou hospodářsky schopné dodržovat tato pravidla, ale někdy chybí také e, určité ekologické povědomí. A v této oblasti tedy musíme být aktivní a, a zajímal by mě tedy tvůj postoj. A um, um, jsou zde pozměňovací návrhy, prosím, abys to prošla a doufám, že na konci, na základě kompromisu, dosáhneme velké schody. Protože tato zpráva skutečně za to stojí. Skutečně stojí za to, aby jsme dosáhli široké schody. A abychom potom eh, to odhlasovali. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Harkin paní Plam. Um, děkuji, paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj tady dnes není, takže mě požádala, abych vyjádřila naše připomínky. Za prvé děkuji paní zpravodajce za její práci. Bylo řečeno, že v obecné diskusi je velice důležité zdůraznit tu vazbu se strategií EU 20, 2020. Pokud jde o některé návrhy, například 22, Tady není eh, seznam eh, sektorů nebo odvětví, které vytvářejí zelené pracovní příležitosti. S tím bychom nesouhlasili, s tímto principem. Pokud je o čtyřicítku, strategie, Evropská strategie pro udržitelnou ekonomiku, Eh, náš zpravodaj se domnívá, že už je to nepřímo zařazeno do strategie EU 2020 prostřednictvím různých cílů, takže eh, uvádí, že je tady zbytečné to tady uvádět. Eh, pokud jde o šestnáctku, zpravodaj souhlasí, že bychom měli bojovat proti diskriminaci a nejenom proti diskriminaci žen, takže by nepodpořil tady tu kvótu. Já osobně s ním v tomto ohledu nesouhlasím. Eh, pokud jde o tento o pozměňovací návrh a já si myslím, že je tady další pozměňovací návrh, myslím, že je to 95, který je příliš široký, ale v tomto ohledu já bych podpořila vás. 71, riziko, um, vztahy v zaměstnání a tak dále. Tady není velké riziko mm, ve všech zemích, totiž například v Belgii takové to riziko není, takže vytváření rámce pro podmínek mm, to je v kompetenci členských států a ne Evropské unie. A nakonec dvě připomínky. 79. Zase stínový zpravodaj řekl, že je velký rozdíl mezi členskými státy, například v Belgii. Eh, malé a střední podniky nejsou povinny vytvářet reprezentativní orgány, takže tohle by se nedalo uplatnit Belgii a konečně k daní. Tobinově daní, tady není dohoda eh, o implementaci této daně na transakce na finančních trzích, takže to by podpořit nemohl. To jsou tedy obecně jeho názory, já mnohé z nich sdílím, ale ne, nikoli všechny, ale jistě o tom se zpravodajem můžeme mluvit samostatně. Děkuji. Děkuji. Poslední zapsaný řečník, paní Plump. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Schröder pentru... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní Schröder za spolupráci, za konstruktivní dialog, který jsme vedli. Byl jsem zpravodajkou pro výbor Envy a chtěla bych požádat paní Schröder, aby vzala v úvahu v možné míře po jednáních, které jsme vedli návrhy výboru Envy protože pokud si přejeme dosáhnout cílu, které předpokládá strategie 2020, je třeba vzít v úvahu, že sociální politika a politika v oblasti životního prostředí jdou ruku v ruce, jak na evropské, tak na národní a místní úrovni. A já bych si přála, abychom vzali v úvahu, že je třeba si vyměňovat zkušenosti mezi členskými státy. Musí dojít k výměně osvědčených postupů a to by měla být priorita, protože to nám umožní využít nejlepší modely trvale udržitelného rozvoje. A také podporuji definice, které navrhuje Mezinárodní organizace práce. To je definice těchto pracovních míst zelených, tedy zelených a důstojných, což zajistí přechod k trvalé udržitelnému rozvoji. Děkuji mnohokrát a vezměte v úvahu návrhy z výboru Envy. Paní Figueredo se přihlásila do diskuse, ale myslím, že uzavřeme seznam řečníků. Paní Figueredo. Děkuji. Eh, já jsem chtěla také informovat eh, náš výbor a zpravodajka to již ví, o skutečnosti, že jsem zpravodajkou výboru pro průmysl a chtěla jsem vás tedy informovat o stanovisku k této zprávě. Toto eh, stanovisko bude předmětem hlasování dnes, a to ve stejné době, kdy my budeme zde hlasovat o eh, minimálním příjmu, takže pro mě bude velice obtížné se účastnit tohoto hlasování. Bude to kolo půl jedenácté. Ale myslím, že tam eh, budou zajímavé návrhy. A nepochybně věřím, že naše zpravodajka eh, to bude moci vzít v úvahu v závěrečné části svého návrhu tomto našem výboru. Na závěr paní zpravodajka. Já eh, děkuji všem kolegům a kolegyním. Celou řadu vašich postřehů jsem si zapsala a mm, potom se tím podrobně eh, eh, to projdu a teďka se zkusím tomu stručně vyjádřit. Za prvé otázka tady studií. V oblasti studií jsem ve zprávě uvedla, že tam jsou tedy dokumenty komise pro rok 2009, které komise použila pro rok 2009 a omezila jsem se pouze na tyto studie. Nepo, nevyužívala jsem žádné jiné studie, kromě studií, které sama komise e, použila, přestože sama jsem přečetla mnohem více studií. A chtěla bych, aby to zůstalo, protože jinak by to mohlo jít do nekonečna. Druhá otázka od eh, paní Zája že musíme mít celostní přístup. Ano, vzali jsme to v úvahu, v, je to, odráží se to i v kompromisech, myslím, že to sama uvidíte. A eh, eh, Vzala jsem na vědomí, že existují také různé přístupy k kolektivnímu vyjednávání v jednotlivých členských státech a vzhledem k vašim návrhům jsem tam provedla také změny. Ale musíme se dívat také na to, že jsou zde návrhy, které říkají přesně to opačné. A mm, je tam napsáno eh, eh, pro některé nebo pro většinu členských států a to je právě ten kompromis. To znamená, musí to fungovat i dobře i pro členské státy a to právě byl, eh, byla vaše připomínka. Historie s kvótami, to je věc, která je ještě komplikovanější, protože výbor pro ženská práva k tomu má také své stanovisko. Každopádně opustím eh, svůj, eh, svůj postoj, budu se starat k tomu, aby došlo k hlasování ve výboru pro ženská práva. Eh, probíráme to odděleně, protože chápu, že jsou zde různá stanoviska, jsou zde zcela opačné pozice. Výbor pro ženská práva k tomu dělal velice mnoho. A ehm, je to, považuji to za zlepšení a proto tedy opouštím to svou verzi a chtěl bych, abychom o tom všichni hlasovali, aby se k tomu každý mohl vyjádřit. A současně eh, v výboru pro ženská práva eh, máme většinu. A tento výbor rozhodne o tom. A to se týká také ostatních rámcových podmínek. My jsme se totiž snažili všechna stanoviska začlenit do té zprávy, pokud to šlo, a přiřadit je příslušným místům. Ale jsou určité uh, návrhy, kde skutečně uh, už to jde mimo naše kompetence a kompromisy naše jsou potom uh, mnohem, mnohem konkrétnější. A v některých případech, kdy se to týká kompetence jiného výboru, tak uh, tam to bude plně dodrženo. Bude to přiřazeno eh, příslušné části ve zprávě. Eh, to se týká také stanoviska ITRE od paní Filgerejdo, my ještě čekáme na její stanovisko. Eh, týká se to také rámcových podmínek, jak se k tomu vyjádřil výbor Envy. A hlasovalo se o tom, bude to plně zachováno a včas vás také budeme informovat. Otázka, eh, zda udržitelné nebo udržitelná nebo zelená pracovní místa, je to poměrně obtížné. My jsme se pokusili eh, začlenit obě stanoviska, oba, obě definice. Eh, chápu, že jsou různá stanoviska, právě mezi výbory jsou rozdíly, ale mnoho z pozměňovacích návrhů paní Sary jsme skutečně začlenili, zaintegrovali do zprávy. A potom eh, strategie 2020, tento eh, přístup byl posílen podle mě. Ehm, já jsem samozřejmě to s vámi mohla prodiskutovat, ale vy jste nebyl dostažitelný. Já jsem se kolikrát snažila vás kontaktovat a vaše kritika eh, nebyla, že to je v strategii 2020. Hm, my jsme to dokonce posílili, ale kritika spočívá v tom, že synergické efekty tam se neodráží. A synergické efekty a o tom jsme hovořili i s belgickým předsednictví, e, ty se zlepší. A toto zlepšení, aby e, e, ve strategii ty synergické efekty se prosadily, tak to tam bude začleněno. Belgické předsednictví to vzalo v úvahu a my musíme najít správné znění, aby to nevyznělo proti strategii 2020, ale aby ty synergické efekty byly lépe vypracovány Eh, doufám, že se mi podaří tedy eh, si najít čas eh, společný, abychom to spolu prodiskutovali. Já ještě přeskoumám znění. Definice IEO a Green Jobs, tak tam navrhuji přijmout změnu od pana Mana, to znamená kombinaci mezi jeho návrhem a mojím, ale v podstatě se jedná o jeho pozměňovací návrh, to jsem již slíbila. A myslím, že na tom bychom se měli všichni shodnout, to by pro mě byla ideální představa. A číslo 44, tak eh, to samozřejmě beru na vědomí, je to věc navíc a bez problémů s tím můžeme souhlasit. Merci Děkuji. na tomto základě projednáme odhlasujeme zprávy, zprávu paní Schröter na našem eh, zasedání 13. a 14. července. A nyní se dostáváme k hlasování. Mluvám se za spoždění, za těch pět minut, které se nashromáždily. Každý má hlasovací kartu, pokud ji budeme potřebovat. A hlasujeme nejdříve o zprávě paní Mora o financování a fungování globalizačního fondu. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto a můžeme z toho věřit. Pane Kriste, nemáte kartu, takže hlasujete pro. Dobře. Žádné další karty neschází. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jak hlasujete, prosím? Proti. 15, 22, je to jasně Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, paní Omen Reuten, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Potom tu máme ústní pozměňovací návrh. Paní Mora, chcete to uvést? Ano. Paní předsedkyně, prosím vás. Společně předkládáme ústní pozměňovací návrh, na kterém jsme se dohodli, abychom podpořili existenci globalizačního fondu a návaznost na Evropský sociální fond a ten doplněk je následující. with the revision of the ESF beyond the next financial framework revised version 2009 uh, to respond as an emergency tool to crisis situations. Tolik uh, pozměňovací návrh který bychom měli odhlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno se čtyřmi hlasy proti. Pozměňovací návrh 5, paní Cornelison, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Další pozměňovací návrhy odpadají a dostáváme se k, k pozměňovací návrhu 9. Předložení třemi je pro, kde je proti, zdržel se. Schváleno. Po odstavci 2 kompromisní pozměňovací návrh A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno v odstavci 3 pozměňovací návrh 11 několika navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 12 je shodná, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 13 odpadá a dostáváme se po odstavci 3 k pozměňovacímu návrhu 14. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se Schváleno. Pod odstavci 3 pozměňovací návrh 15 s žádostí o oddělené hlasování hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu bez soustavy in preparing the application. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Kdo je pro doplnění druhé části, kdo je proti, zdržel se. Takže ta druhá část není doplněna. Pozměňovací návrh 16, paní Cornelisen, kdo je pro? Schváleno 17, pana Hendla, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18, stejnou navrhovatel, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20, stejnou navrhovatel, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Odsovec 4, pořádce na 21, pana Darlina, kdo je pro, proti, zdržel se, zamít, schváleno. 21, 22, paní Omerovi tam je pro, je proti, zdržel se, zamítnuto. 23, několika navrhovatelů, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, 24, paní Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 25, paní Gruny a Morán Šartě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 26, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 27, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Stále u odstavce 6, pozměňovací návrh 28, jazykový pozměňovací návrh. týkající se anglické verze textu. Paní předsedkyně, my jsme upozornění paní Maren Harkin, že anglická verze nedává smysl a tak jsme provedli tuto úpravu, aby se to změnilo. Pokud je to pouze jazyková úprava, tak o tom nemusíme hlasovat. Je to obsahová věc, tak o tom budeme hlasovat. Pokud je to jazyková úprava, tak o tom nemusíme vůbec hlasovat. Paní předsedkyně, pokud si mohu dovolit, eh, smysl představuje obsah, takže já navrhuji, abychom to odhlasovali. Já přečtu oba texty. Francouzský text vyzývá členské státy, které využívají fond globalizace, aby projevili účinnost a zvolili individualizovaný přístup k propuštěným pracovníkům. Anglická verze. E a A návrh, který předkládá naše spravodajka, implementation efficiency and tout. Domnívám se, že pokud schválíme tento pozměňovací návrh, tak to povede ke změně francouzské verze. To by mělo vést skutečně ve francouzském textu k vyřčení, že třeba, aby příjem aby příjemci globalizačního fondu projevili efektivitu. Takže se jedná o obsahovou, obsahovou záležitost. Bude třeba změnit i francouzskou verzi, pokud to schválíme. Takže se jedná o obsahovou záležitost a nikoli pouze jazykovou. Výborně. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem 28 po změně? Schváleno. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 30, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B u odstavce 7, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 31 odpadá, další pozměňovací návrhy rovněž, po odstavci 7, pozměňovací návrh 37. Paní Hirš, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno po odstavci 7. Pozměňovací návrh 38, paní Kornelisem, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 39, eh, pana Obermajera, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 40 stejnou navrhovatele, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavci 8, 41, paní Kornelisem, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se Ověříme si to. Hlasujeme o návrhu 41. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 17 pro, 23 proti, jeden hlas se zdržel. Je to skutečně zamítnuto. 43 pana Obermaje, 42 pana Obermajera, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 43, paní Steinruck. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 44, pana Dardena. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 45, několika navrhovatelů hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 46, v odstavci 9, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno po odstavci 9 eh, pozměňovací návrh 47, který odpadl, protože kompromis A byl schválen. Pozměňovací návrh 48 paní Cornelisen s žádostí o dělené hlasování. Hlasujeme o první části až o slova these funds, kdo je pro, kdo je proti, držel se. Zbytek textu, kdo je pro, kdo je proti, držel se. Zamítnuto po odstavci 9, pozměňovací návrh 49, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Po odstavci 10. si na 50, paní Plam, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 51, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Po odstavci 10. Pozvám Pozměnce na 52 paní Cornelisen. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 11. 54 pana Dardena. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 11, pozměn 55 pana Hendla, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Po odstavci 11, pozměn 56 paní Hirš, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 12, 53 pana Hendla, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. 57 pana Dardena odpadá, 58 také, dostáváme se k úvodnímu slení A. se návrh 1, paní Cornelisen, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Dvojka několika navrhovatelů, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky O celém návrhu zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zpráva je schválena 33 hlasy pro, 34 hlasy pro, jeden hlas proti, sedm hlasů se zdrželo. Můžeme poblahopřát paní zpravodajce. A nyní se dostáváme k bodu 10, k hlasování o zprávě paní Figueiredo. O úloze minimálního příjmu v boji s chudobou a podpoře otevřené společnosti sociálního začlení v Evropě. Odstavec 1, kompromis I. Tří skupin, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Další návrhy odpadají. Po odstavci 1 pozměnce 70 paní Ronzuli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 71 paní Deli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 72 paní Gönca Steinruck s ústním pozměňovacím návrhem, který spočívá Po odstavci 1 pozměňovací návrh 72 paní Gönz a Steinruck, kde byl podán i ústní pozměňovací návrh, který spočívá v doplnění výrazu one of, one of the most effective. Není nikdo proti. Hlasujeme 82 po Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno po odstavci 183 pana Pupakise, kdo je pro, je proti, zdržel se schváleno, 74, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, 75, paní Ronzuli, s ústním pozměňovacím návrhem paní Figueiredo, která rovněž doplňuje one-off, stejný pozměňovací návrh jako předcházející u 72. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 76 pana Pupakise. Pomalej to nejde, říká paní předsedkyně. Tak dobře. Po odstavci 1. Pozměňovací návrh 76. Pana Pupakise, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto po odstavci 1. Pozměňovací 77 pana Pupakise. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Odstavec 2. Kompromisní návrh je tří politických skupin. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 2. Pozměňovací 86 paní Kretu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 85 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si to, ale myslím, že je to zamítnuto. 85. Hlasovali všichni. Končí hlasování. 20 pro, 22 proti. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 2, Pozměnce návrh 89, pana Dardena, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 90, paní Figueiredo, kdo je pro, 2 proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Tak si uvěříme 91. Záju hlasování u 91. Kdo je? Hlasovali všichni, končím hlasování. Máte pravdu. 23 hlasů pro, 19 proti, jeden hlas se zdržel. Je to schváleno. 99. Jazykový pozměňovací návrh, takže o tom nehlasujeme. 93. Pana Dardena, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Schváleno. Zamítnuto. Tak si to ověříme u 93. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22, 22. Je to zamítnuto. 94 paní Figueredo, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 95, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 96 s žádostí o oddělené hlasování hlasujeme o první části až po through incentives, Kdo je pro první část 96. Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. A druhá část už nedává smysl, takže 97. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh K. předložený třemi skupinami. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Dostáváme se nyní k odstavci 3. Pozňovací návrh 110 také odpadá. Schválili jsme kompromis K. A nyní hlasujeme o odstavci 3 Paní předsedkyně se omlouvá po odstavci 3. Tak mi bylo řečeno, že Takže o původním odstavci již nehlasujeme, schválili jsme kompromiská. Po odstavci 3. 111 paní Ronzuli. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 112 pana Pupakise, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 113 pana Obramajera, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 114 pana Dardena, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, schváleno. 115 paní Deli, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, Ověříme si to. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 24 proti, zamítnuto. Po odstavci 3 pozměňovací návrh 116 paní Gruny z žádostí o oddělené hlasování. První část až po Out of Poverty. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Zbytek textu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se rovněž schváleno. 117 paní Deli, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 118, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 119 paní Gruny, kdo je pro? jde proti, zdržel se, schváleno. 120 paní Ronzuli, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. 121 paní Deli, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. K odstavce 4, kompromisní návrh L, Tři. čtyř skupin, Jde pro, proti, zdržel se, schváleno. Potom 128 paní Figredu. Jde pro, proti, zdržel se, Schváleno. 129, o tom hlasovat nemusíme. Po odstavci 4, pozměnovací 131, paní Cimr a pana Hendla s ústním pozměňovacím návrhem paní Deli. Paní Deli navrhuje, navrhuje doplnit in accordance with the written declaration 1.11.2007 a nový odstavec translate the EU headlines target on poverty into concrete and achievable national target on priority E je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ano. Budeme hlasovat eh, o 131 v původní podobě bez návrhu paní Deli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Ověříme si to, ale myslím, že je to zamítnuto. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 25 proti, jeden hlas se zdržel, je to jasně zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 130 paní Deli. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 132, paní Gruny, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. 132 zájil hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro 8 proti 15 zasů se zdrželo, je to schváleno. Pozměňovací návrh 133, paní Dali, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 134, kdo je pro? Sto třicet čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnu. 135. Ověříme si 134. Uvidíte, že to hlasování je úplně jasné. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 hlasů pro, 23 proti. Není to tak úplně jasné. Ale je to přesto zamítnuto. Dostáváme se k odstavci 5. Takže ještě 135 stejných navrhovatelů. Zimmer Handel, kdo je pro? Kdo proti? Držel se. Zamítnuto. Schváleno. Tak jsem to viděla špatně. Schváleno. Odstavec 5. Kompromisní návrh M. Kdo je pro tento kompromis M? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis M je Jasně, schválen. Dostáváme se po odstavci 5 k návrhu 148 paní Figrejdu. Kdo je pro? je proti, zdržel se. Jasně, schváleno. Po odstavci 5 pozměňovací návrh 149 paní Deli s ústním pozměňovacím návrhem paní Figueiredo. Kdo je je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Takže hlasujeme o návrhu 139 po směně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Podstavci 5. Návrh 150 paní Sipl. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Bylo mi řečeno, že máte chybu v hlasovacím seznamu. 152 není stažena, ale 154 byla stažena navrhovatelem. Takže hlasujeme o 152 pan, paní Figueiredu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržet se. 152 je schválena. Hlasujeme o 153. Paní Deli, kdo je pro? Proti? Ověříme si to. 153. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 22 proti, zamítnuto. 154 stažená, hlasujeme o 155 se paní Deli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 156 pana Pupakise, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 157 stejná navrhovatele, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 158 paní Dali, kdo je pro, proti, schváleno. 159, kdo je pro, proti, zdržel se, rovněž schváleno. K odstavci 6, kompromisní návrh N, čtyř skupin, kdo je pro, kde je pro? Schváleno. 165 navrhovatelky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 6 návrh 167 pana Dardena, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 168 kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 169, paní Jaroky, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 179, navrhovatelky, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 181, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 7, kompromis O, kde pro, proti, zdržel se, Schváleno. Po odstavci 7, paní Ronzuli, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jedna. Schváleno. 182 je pro, kdo je proti? schváleno. 181 pana Pupaky se s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje spočívajícím ve vypuštění výrazu Onenikol footing. Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovací návrhu? Není. Kdo je pro 181? Proti? Zdržel se? Schváleno. 182 stejno navrhovatele. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 184. Paní Ronzuli, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 185. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 8 pozměňovací návrh 186. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 8, 180. Tak si ověříme 186. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končí hlasování. 34 pro, 11 proti. Pane Mane, máte pravdu, je to schváleno. Dostáváme se k 187. s ústním pozměňovacím návrhem eh, zpravodajky. Kdo je pro 187? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dostáváme se k citacím. K citace 1. Pozměňovací návrh 1, tří navrhovatelů, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 6 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Někdo není proti. Hlasujeme o 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis A předložený čtyřmi skupinami, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A dostáváme se k pozměnci návrhu 10, paní Deli, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměnci návrh 11, paní Gönca Štenru, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Dostáváme se k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. U B kompromisní návrh B, čtyř politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, paní Dali, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 16, paní Gönca Steinruck, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Prosím, návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Prosím, návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. se návrh 19, paní Ronzuli, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. K F kompromisní návrh C, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po F pozměnce návrh 23, paní Cimr, paní Figredo a pana Hendla, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Stále původním sloní F pozměňovací návrh Po úvodním usnesení F pozvací návrh 24 paní Zimmer, Figueredo a pana Hendla. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozvací návrh 25 paní Dali, Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Vypadá to, že je to zamítnuto. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 16 proti, 11 se zdržel. 27, 17, 1. Pozměnce 25 je schválen. Pozměnce 26. Paní Deli, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Stejná navrhovatelka po úvodním usnesení F, na 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. K úvodnímu ustavení G, kompromis D, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po H, na 31, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnil 38 pánů pánu Koferatu a Kosty. Kdo je schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po úvodním ustanovení K, pozměňovací návrh 44, paní Ronzuli, kdo je pro? ne proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh G, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se k úvodnímu ustanovení M, kompromis H, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po úvodním ustanovení M, pozměnce 52, pánu Koferatyho, paní Kosty a paní Baldasáre. Kdo je pro? Pana Baldasáre. Kdo je pro? Proti? Držel se. Schváleno. 53. Paní Kretu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se. Schváleno. 55. Paní Kretu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 56. Paní Figerejdu, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 57. Paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 58. Paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 59, o tom nehlasujeme. A 60, zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu. Pane Dardane, prosím. Ano, paní předsedkyně, několik slov, abych vysvětlil naše hlasování o celé zprávě. Naše skupina se zdrží hlasování my si nepřejeme zabránit eh, schválení této zprávy, která představuje pokrok v této oblasti a my jsme prokazovali pozitivní postoj k návrhům, zejména ke kompromisu M, ale musíme konstatovat, že jednotlivé články ani jednotlivé odstavce týkající se směrnice byly zamítnuty někdy velmi těsně. A máme tedy pocit, že tento text může být ještě zdokonalen před plénem a proto se nyní zdržíme. Eh, já jsem chtěla zopakovat, nechtěla jsem opakovat diskuzi ze včerejška, ale chtěla jsem eh, jenom říci dva stručné postřehy. Za prvé, samozřejmě mi skutečně líto, že ne, se nepodařilo eh, získat většinový postoj na obranu směrnice. Víte, kolik úsilí jsem do toho vložila, dokud nebylo jasné, že opravdu většinu pro nedosáhneme. A viděli jsme to i dnes v hlasování. A za druhé, přes to všechno, eh, i přes Eh, nedostatek a přes nedostatky ve zprávách, tak eh, jsou zde pozitivní reakce, pozitivní odpovědi, které představují alespoň malý signál pro komisi, aby se eh, více zabývala tímto bojem proti chudobě. A proto navrhuji, abychom přesto hlasovali pro. I když souhlasím s kolegy, se socialisty, musíme se ale všichni snažit tak, abychom dosáhli ještě lepší zprávy, než je ta, o které hlasujeme dnes nyní. A to je, proč jsem pro. Někdo další chce vysvětlit hlasování před závěrečným hlasováním, takže chcete hovor... Dobře, takže zahajujeme hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 hlasů pro, 5 hlasů proti a 14 hlasů se zdrželo. Takže zpráva je schválena a můžeme poděkovat paní zpravodajce o, za snahu o kompromisy. A nyní se dostáváme k bodu 11. Budeme zkoumat pozměňovací návrhy týkajících se hlavních směrů politiky zaměstnanosti členských států. Dávám slovo panu Örimu. Merci bien, madame. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit maďarsky. Děkuji szépen jako a Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě chviličku počkám, než se uklidníte. Z úcty k těm, kteří zůstávají, žádám ty, kteří odcházejí, aby odcházeli v tichosti. Máte slovo. Prosím. Tehát uh, egyszerre volt uh, könnyű és nehéz dolog. Já jsem měl to měl těžké a zároveň i lehké, pokud jde o tuto zprávu. Za prvé bych rád poděkoval kolegům za obrovský zájem, který projevili o tuto zprávu. Dostali jsme 294 eh, pozměvacích návrhů od 34 členů, což znamená, že v podstatě všichni v tomto výboru chtěli předložit nějaký návrh nebo pozměňovací návrh. A navíc, navzdory velkému počtu návrhů, většina těchto návrhů je taková, že mohou být snadno začleněny do toho textu nebo zapracovány. To znamená, že se ten text nijak eh, výrazně nenarušil v důsledku toho velkého počtu pozměňovacích návrhů místo toho jsem byl schopen přijít s kompromisními návrhy a Nepovede to tudíž k nepřijatelnému textu, takže zaprvé chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Samozřejmě to bylo spojeno i s různými obtížemi. Můj původní cíl nebo záměr bylo, že bychom měli 15 až 20 kompromisních návrhů a ne 294. V tom jsem neuspěl, ale snad budu schopen dosáhnout alespoň přibližně eh, toho původního cíle. Když nepočítám preambuly a zásadní směr, základní směr číslo 10, když se podíváte na, tu původní, na ten původní text komise, který jsem chtěl upravit, myslím, že můžeme rozhodnout, které pozměňovací návrhy podpoříme a které ne. Pokud jde o sedmičku a osmičku, hlavní směry a také hlavní směr devět, tak eh, nejprve budeme muset vyřešit, který text vlastně přijmeme jako základ. Bude to text komise jako základ, anebo můj text, můj návrh. To znamená, že bychom měli mít novou strukturu a že tedy původní hlavní směry 8 a 9 by byly sloučeny. Tedy hovoříme o e, systémy vzdělání, Já jsem skromážil určité informace a jak říkám, um, právě tyto zásadní směry to zohledňují. Zároveň se zabýváme významem dosažení našich cílů v oblasti zaměstnanosti vytvářením nových pracovních příležitostí. Um, musíme se zamyslet v tomto ohledu nad eh, devítkou. Já si myslím, že tady bychom měli u textu zůstat a všechny pozměňovací návrhy, které se dotýkají sedmičky, osmičky a devítky, to znamená zásad 789. mohou být připojeny k původnímu textu komise, takže my bychom se měli zamyslet nad tím, jak je integrovat, začlenit do toho textu. Ale je tady, máme tady dobré vyhlídky na úspěch v tomto ohledu. Takže to byla první problematická otázka. V některých případech A tady bych vás eh, rád eh, upozornil na tyto případy. Jak už víte, měli jsme už dvě diskuse ve výboru o této věci. Na základě této zkušenosti já jsem také předložil řadu pozměňovacích návrhů, které mají řešit některé z těch, eh, z těch připomínek, které zazněly v těch předchozích debatách. Takže znovu je tady určitý stupeň opakování. Do určité postupně se opakujeme a je tady určité splývání, ale přesto máme dobrou šanci dospět nějakému kompromisu. Budu to ilustrovat na příkladech, o čem tady hovořím. Samozřejmě pod eh, tímto nadpisem se zabýváme, na eh, on, eh, zabýváme kvalitou práce kvalitou pracovní příležitostí. To jsou připomínky, které vyjádřili kolegové v eh, SND, v skupině sociálních demokratů i jiní kolegové. Jak eh, já to vidím, já jsem vlastně také předložil pozměňovací návrh k té koncepci, ale mohli bychom ten text ještě vylepšit. To z... Takže bychom ty připomínky mohli do textu zapracovat. A znovu eh, i kolegové z SND předložili řadu pozměňovacích eh, návrhů k tomu konečnému cíli, což by byla plná zaměstnanost. A v důsledku toho, to desetileté, desetiletý časový rámec, o kterém hovoříme, eh, v souvislosti s těmito zásadními směry, abychom dos, dospěli ke splnění toho našeho základního cíle, opět budeme moci v, v textu zohlednit ty vaše připomínky, protože když se podíváte na základní text a na to, co říkají politické skupiny, všichni se zavázali eh, usilovat o vytvoření plné zaměst, dosažení plné zaměstnanosti. Takže já si myslím, že to můžeme v textu zohlednit. Samozřejmě je to všechno otázka Eh, toho znění, které by bylo přijatelné pro všechny. Pak je tady řada připomínek nebo řada pozměňovacích návrhů k efektivnímu monitorování. Já tomu přikládám velký význam. Eh, ve vašich návrzích je spousta vynikajících myšlenek. A tady si zase myslím, že bychom mohli dospět k vynikajícímu konečnému znění, k kompromisnímu znění. Podobně celá řada lidí podpořila a já to také potvrdzuji na základě svých pozměňovacích návrhů, podpořila myšlenku, že eh, to, aby se mladí lidé dostali na trh práce, že bychom se s tímto cílem měli věnovat určitému podcíli. Někteří lidé o tom ve svých návrzích hovoří. Například, když tady hovoříme o 75% zaměstnanosti, tak vedle tohoto principu hovoříme také o určitých věkových skupinách a určitých specifických cílech, které se vztahují k určitým věkovým, věkovým skupinám. Takže pokud jde o tu věkovou skupinu 15 až 24 let, Tady bychom taky měli hovořit o tom například, že by měla být eh, vzdělávána na 90% těchto lidí eh, těchto mladých lidí by mělo být eh, ve, na nějakém stupni vzdělání připravováno. Já si myslím, že to je realistický cíl. Jsou tady samozřejmě určité rozdíly, když hovoříme o věkové skupině 20 až 24 let nebo 15 až 24 let, tak procenta by měla být přiměřená. Takže pokud jde o, pra, o zase věkovou skupinu do 65 let, zase bychom měli dospět k určitému procentu, které bude trošku konsistentnější. Já budu samozřejmě podporovat myšlenky, které byly předloženy v těchto pozměňovacích návrzích, ale jak říkám, ten text je zapotřebí ještě doladit a vylepšit. Hovoříme o skupinách, které potřebují zvláštní ochranu, například lidé, kteří nemají kvalifikaci nebo vysokou kvalifikaci. Jsou tady skupiny, jako jsou Romové. Ti by také mohli být nějakým způsobem zmíněni v textu. Je tady zapotřebí také eh, podtrhnout sociální ekonomiku, zvláště v souvislosti se současnou krizí. Jak tedy říkám, byla tady vyjádřena i určitá kritika, například eh, k zaměstnanosti ve veřejném sektoru, že ta tady není zmíněna. To má určité odpodstatnění, s tím bychom měli něco udělat. To znamená, tady jde o lidi, kteří jsou zaměstnáni státem v různém, různých částech veřejného sektoru. Jak říkám, to by mělo být a já podporuji tuto myšlenku, abychom to do textu zařadili. A jak jsem řekl, ehm, vzdělání, máme vzdělání formální a neformální chceme zajistit, aby to byla určitá rovnováha, vyváženost, aby v textu měl, byl na ně kladen na obě stránky, na formální i neformální, stejný důraz. Takže to je zase iniciativa, která zazněla v těch pozměňovacích návrzích. pak eh, desetiprocentní snížení. Eh, tady bychom neměli být nemělo dojít velkým, eh, velkému procentu lidí, kteří odcházejí tedy ze škol předčasně. Měli bychom zase zajistit, aby co nejvíce lidí získalo kvalifikaci a abychom měli co nejméně lidí bez kvalifikace, bez vzdělání, takže tuto myšlenku bych také podpořila, pokud hovoříme o politice soudržnosti eh, v rámci politiky zaměstnanosti. Tady bychom měli přistoupit na skutečnost, že politika zaměstnanosti není součástí politiky soudržnosti, ale chceme samozřejmě zlepšit situaci v zaměstnanosti, to všichni přece tuto myšlenku podpoříte. Takže tady zase byly, zazněly skvělé návrhy a já bych rád tyto návrhy do textu zařadil nebo začlenil. Jak jsem tedy řekl, myslím si, že ty návrhy dost dobře, velice snadno zapadají do toho původního textu. Hovoříme o interních, externích strategiích a tak dále. To bych také podpořil. Zvláště v souvislosti se včerejším slyšením, kdy jsme vyslechli eh, příspěvek pana Montyho. To by se také mělo eh, v textu odrazit. Zároveň mohu také podpořit všechny ty části, kde se věnuje pozornost tomu, že bychom měli velmi obezřetně přistupovat eh, k těm proporcím, procentům. Musíme mít opodstatnění pro ty cifry, které tady uvádíme, ale jak říkám, tady hovoříme o něčem, co spadá do kompetence jednotlivých členských států. Na to nesmíme zapomínat při předkládání návrhu. Ale jak říkám, jsou tady jistá omezení, eh, která musíme zohledňovat a nikdy bychom neměli ztrácet ze zřetele návrhy, které se týkají rovnosti mužů a žen, mikrofinancování a tak dále jak už jsem řekl, to také se pokusíme do textu zapracovat a příští týden se setkávám se stínovými raportéry, eh, zpravodají a my se pokusíme eh, dosáhnout nějakého způsobu zapracování do textu těchto i těchto návrhů. Pak jsou tady návrhy takzvané zelené. Já s nimi v zásadě souhlasím, ale on, tyto cíle figurují velice prominentně mezi těmi zásadami, ale nemohu je uvádět v každém třetím odstavci. Nemohu hovořit pořád o této ekologicky udržitelné dimenzi, ale jsem si jist, že dospějeme i v tomto ohledu s uspokojivým kompromisem. Zatím tedy jsme krizi, z krize eh, nevy, nevyšli, krize zatím nebyla překonána a k tomu jsou tady také návrhy. A nechci, abychom ale hovořili stále jenom o těch negativních eh, elementech a eh, všude měli, tak, tak říkajíc, vykřičníky. Strategie je trošku složitější, komplexnější. Musíme se zamyslet nad tím, co chceme podniknout v rámci Lisabonské strategie a co podniknout právě s ohledem na ty negativní důsledky krize. Ale samozřejmě musíme ocenit úsilí, které jsme věnovali této otázce v poslední dekádě. Pak tedy hovoříme o sociálních systémech přenosnosti důchodů a různých sociálních nároků a dávek na vnitřním trhu. To je samozřejmě všechno spojeno s otázkou mobility a na to kolegové kladli velký důraz. Takže v zásadě s tím také mohu souhlasit. Pouze se musíme dohodnout na nějakém oficiálním znění. 294 pozměňovacích návrhů, jak jsem již řekl, se zdá být obrovské množství, ale je řada těchto návrhů, které jsou velmi podobné, splývají. Takže jsem optimistou, pokud jde o ten výsledek. Sedneme si s kolegy příští týden a probereme všechny tyto návrhy. Můžeme samozřejmě projít všechny a můžeme se dohodnout na tom, které přijmeme, které můžeme za, začlenit do textu okamžitě a možná vytipovat ty, které budou vyžadovat další debatu. Ale já, jak jsem řekl, já se určitě sejdu s kolegy, se stěnovými zpravodaji, protože si myslím, že bude účelnější a rychlenější probrat všechny ty pozměňovací náhry a snažit se dohodnout na nějakém textu. Je tady ještě jedna záležitost. Mám otázku na pana Sakese jak on chápe kolektivní zaměstnaní, pokud jde o osoby samostatně vydělečně činné, protože já tomu tak zcela nerozumím. Pokud si vzpomínám, pod, řekli jsme, že to bude zapotřebí vyjasnit. A je tady ještě pár pozměňovacích návrhů, které určitě vítám, protože si myslím, že se pohybujeme správným směrem. Nový odstavec já ho mohu přijmout tak, jak je, stávající podobě, takže znovu opakuji, máme mimořádně dobré vyhlídky na úspěch, že se dohodneme tedy na tom textu a že dosáhneme dobrého výsledku. Nemá smysl věnovat se jednotlivým připomínkám eh, individuálně, protože stejně o nich budeme diskutovat. Myslím si, že bude lepší hovořit o určitých konkrétních větách a zněních příští týden. Chci připomenout kolegům, že by měli že mají možnost eh, ten naši spolupracovníci mluvit s poslanci, ale neměli by se usazovat na jejich místa a měli by se vrátit po případné debatě na svá místa vzadu. Takže já žádám spolupracovníky našich poslanců, aby se vrátili na vyhrazená místa vzadu v sále. Samozřejmě, pokud je během jednání potřeba oslovit poslance, tak je normální, že za nimi zajdou, ale potom se mají vrátit dozadu. Je to ku prospěchu naší společné práce. Děkuji vám. Paní Harkin a potom paní Steinruch. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ovary tady není, takže já přednesu komentáře i za ní. Děkuji zpravodaji za jeho práci. Paní Ovary nebyla schopna přečíst všechny pozměňovací návrhy, protože byly v jiném jazyce než tom, kterému rozumí, ale souhlasí, že do roku 2020 zaměstnanost by měla být minimálně 75 a to je také procento, které vzešlo z výboru Ekon. Nepodporuje myšlenku snížení počtu osob v Evropě, které jsou pod prahem chudoby z 25 na 40 to je nedosažitelné a podpoří povinné základní vzdělání pro všechny děti bezplatně. A já sama bych obecně podpořila připomínky a komentáře podporující vysokou zaměstnanosti, vzdělání, důstojná pracovní místa, odbornou přípravu a podobně. Pravodaj uvedl, že není připraven vlastně se stotožnit s kritikou převlastnění se Lisabonské strategie. To byl můj pozměňovací návrh. Ale možná by přijal pozměnce na 52, kde hovořím o tom, že si musíme přivlastnit cíle z členských států, co se týče strategie 2020. Opět hovořil o profesoru Montym ze včerejška. Máme tu plné využití potenciálu vnitřního trhu a věřím, že tomu se dostane také podpory. A pokud je o aplikaci zásady Flexicurity, co se týče úvodního stování A, mám pozměcenek 58 a celá řada dalších pozměcenek se týká postupnějšímu stažení fiskálních stimulů. Nevím, jaké je stanovisko zpravodaje na toto téma, ale mám pocit, že je to věc, kterou bychom se měli pečlivě zabývat. A snad budete moci podpořit návrhy podporující malé a střední podniky, snížení administrativní zátěže, a to je v celé zprávě na různých místech. A také některé pozitivní návrhy týkající synergie a snižování byrokracie. Vím, že Liz má celou řadu pozitivních návrhů, k tomu se vyjádří sama, ale je třeba zvýšit účast postižených na pracovním procesu. A mám také pozitivní návrh k nezaměstnanosti mladých. A jsem ráda, že zapracujete pozměnce návrh k mikrofinancování a pečovatele. I to je třeba převzít. A to je všechno. Děkuji. Paní Steinruch a paní Cornelissen. Paní Steinruch. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív samozřejmě chci poděkovat panu Remu. Na začátku poukázal na to, že Mnoho pozměňovacích návrhů je velmi dobrých a mnoho z nich eh, budeme moci zapracovat. Určitě je tam ještě prostor pro zlepšení a pro kompromisy, ale celkově považuji za dobré, že ta účast v našem výboru a na této zprávě byla velká. A to ukazuje, jak je pro nás důležité aby náš názor byl kompetentně zapracován, aby ho také vyslechli ostatní. A ehm, pokud je o cíl plné zaměstnanosti, tak jsem velice ráda, že to bylo zachováno, stejně jako téma e, dobrá práce, kvalitní pracovní příležitosti. Pracujeme, potřebujeme zaměstnanost, ale nejde o to jakoukoliv. Pak je tam ehm, samozřejmě omezení chudoby, to je také důležité. A dále je zde téma mladých a vzdělávání, situace v zaměstnanosti. A dále musíme prodiskutovat ještě vzdělávání. Na jednu stranu je zde rozdíl mezi odborným vzděláním a školním, univerzitním vzděláním. A e, musíme se ještě podívat na to, jak to nakonec budeme realizovat. Myslím, že e, směřujeme tím správným a stejným směrem. Důležité je také, že eh, pan Ery již naznačil, že máme konkrétní cíly a ambiciózní cíle, které musí být přeskoumány a pro mě je důležité, abychom nešli jenom směrem strategie 2020, ale uh, počítali s časovým rámcem 2040 a nestráceli uh, eh, zmysle i ty prozatímní cíle. Eh, myslím, že je potřeba ještě mnohé prodiskutovat, abychom dosáhli společné cesty a to myslím, že je důležité eh, právě proto, jestliže chceme, aby nás rada brala vážně, tak musíme usilovat o to, abychom dosáhli společného názoru. Děkuji. Merci, madame. Děkuji paní Cornelisan a pan Tomasman. Paní Cornelisan. Thank you. Um... Yeah, I think uh, um, we've been very prolific. Byli jsme velice kreativní, ambiciozní, protože jsme předložili tak obrovský počet pozměvacích návrhů. Pro pana Eriho a pro sekretariát to bude velice náročný úkol je zpracovat a samozřejmě i pro nás všechny dobrat se k nějakým dobrým kompromisům, ale myslím si, že se k ním přece jenom dobereme. Potřebujeme najít ty elementy, prvky, které jsou pro nás všechny důležité a také ty prvky, které bychom všichni chtěli zachovat. Ehm, ta důstojná práce, důstojné pracovní místa, to bylo zmíněno a podtrženo mnohými z nás. Jedna, jeden pozměňovací návrh uvádí, aby to byl vůdčí princip eh, celé politiky zaměstnanosti. Také vás samozřejmě nepřed, nepřekvapí, že ta zelená takzvaně pracovní místa jsou pro nás také dosti důležitá. Samozřejmě, že není zapotřebí je zmiňovat v každé druhé větě, ale my si myslíme, že je velice důležité, aby zmíněna byla. A e, v souladu s, tedy s EU 2020, pokud je naším společným cílem inteligentní a inkluzivní a udržitelný trh práce a ekonomika je zapotřebí, aby to v našich hlavních směrem zaměstnano politiky zaměstnanosti zaznělo. Nezmínili jsme se eh, o základním směru 10. Já, mě vyhovuje, že eh, rada řeší tedy úlohu chudoby, že nebyla vypuštěna tato otázka, ale přesto musíme eh, velice bedlivě sledovat, jakým způsobem to bude specifikováno, konkretizováno a jak dopadnou ty jednotlivé definice, protože jak já tomu rozumím, každý si vytvář, má snahu vytvářet své vlastní. To je důležité, je také důležité, aby sociální aspekty byly zachovány v těchto definicích. Také bych ráda potrhla, že, je, že otázka rovnosti pohlaví je také zásad, má také zásadní význam pro tyto záhladní směry. My jsme včera hlasovali ve výboru pro ženy o Eh, pozměňovacích návrzích, které budou předloženy v tomto výboru a já doufám, že na našich schůzkách s těmi pídovými zpravodaji budou tyto pozměňovací návrhy zohledněny také. Jsou to velice jednoznačné, ambiciozní návrhy a myslím si, že jsou, mají zásadní význam v tom novém trhu práce a budeme muset eh, přijmout potřebná opatření tak, aby ženy mohly kombinovat eh, péči o děti s prací a aby to mohli udělat také muži. Děkuji. Děkuji, pan Tomas Mann a potom pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také panu Orimu za jeho zprávu. Eh, vždy je dobré jmenovat zpravodaje, je to obvyklé, ale myslím, že on skutečně již teď přinesl celou řadu návrhů a jasně uvedl, že je ochoten řadu těchto pozměňovacích návrhů akceptovat, tak abychom na závěr měli kompromisy. Je to práce pro Herkula, eh, přinést tam, začlenit nové myšlenky, protože ten text bude ještě obsáhlejší a někdy si přejeme, aby vznikla zpráva, která by byla schválena a um, potom tam bylo ještě schrnutí, abychom mohli zachovat ty nejdůležitější postoje, aby to bylo vůbec čitelné. E, potěšilo mě, že většina návrhů, které jsem měl možnost číst, tak e, stojí v centru malé a střední podniky a nikoli z povinnosti, ale protože víme, jaký mají význam pro velkou část našeho e, hospodářství, jedná se o nejvíce pracovních míst a podle mě to je důležitý základ. A e, my musíme jim umožnit, aby e, mohli pracovat, aby e, měli možnost inovovat, aby neměli nepřekážky. já vítám také myšlenku pana Rh, že potřebujeme novou strukturu a těší mě, že většina návrhů se zabývají tématem, že chceme postupat proti nízkým platům E, není možné konkurovat nízkými platy. Tak, aby neexistovala ani minimální šance pracovat ve strukturách, který, které potřebujeme. A e, bez peněz už vůbec není možné žádné sociální zabezpečení a proto to považuji za důležité. I přes veškeré rozdíly mezi členskými státy máme různé způsoby na pracovním trhu, ale je potřeba Eh, dát lidem možnost eh, práce. Lidé musí mít možnost se prosadit. Eh, nevždy souhlasím s levicí. Téma 120. I zde téma, bylo podpořené téma sociálních partnerů. Trošku mám problém s číslem 147 panem Patrikem. Tam použili eh, téma dobré pracovní příležitosti. A nevím, u nás eh, v Německu jsou dobří politici, dobří lidé a teď tu máme ještě dobrou práci. My říkáme, že usilujeme o plnou zaměstnanost, ale určitě potřebujeme pružné pracovní příležitosti, které mají ale jistý charakter. Eh, to znamená, že nejde, nejde možné, abychom lidi přesouvali sem a tam. To znamená, pružnost může fungovat tehdy, jestliže máme dostatečnou jistotu. Ale o tom jsme eh, v, ve zprávě pana Kristence již velice dobře informovali a diskutovali. Eh, kolegyně Steinruck eh, výrazně, jednoznačně bych ji podpořil v návrhu 48, jak, kde uvádí, jak je důležité mít další pracovní možnosti a vnitropodnikové možnosti se vzdělávat a další odborné vzdělání mít. A my nutně potřebujeme, eh, aby pracovní přechody fungovaly, jak tomu potřebujeme partnerství. Partnerství se vzdělávacím institucemi, jak ve státní sféře, tak v soukromé sféře. A proto s tím plně souhlasím. také číslo 153 nebo 199 kolega Öme nebo Šaba Öry, kde se jedná a téma sociálních fondů. A musíme tento fond ale posílit, přestože je třeba zjednodušit protože je tam velký vý, velká výhoda, že skutečně lidé, kteří jsou potřební a říkají, co jsme získali s evropskými myšlenkama. A my musíme říct, že sociální fond je jasnou odpovědí. U zelených tam jsem viděl několik pozměňovacích návrhů, například 142, ten je podle mě vynikající. Bral bych ho jako základ. Pouze mám jediný problém s kolegyní Cornelis, která říkala uh, Green Jobs. Uh, podle mě to není věc pouze jedné skupiny. Již mnozí jsme se velice poučili také od jiných skupin, dokonce i my, křesťan, křesťanští demokraté, jsme proto, aby tam byly zelené, zelená pracovní místa. Ale um, nemůže to být eh, všude. My také chceme zelená pracovní místa. A kolegyně Šrte velice často nosí ráda zelenou šálu. A um, možná nejsme tak vzdáleni tomuto přístupu. Já ti přeju výbornou práci, kterou určitě odvedeš a příští týden doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrých kompromisů i s ostatními a vidím opravdu, že přínos byl kvalifikovaný. Děkuji, pan Serkás a paní Lin. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Ery. Odpovím velmi stručně na otázku, která mi byla přímo položena, co se týče dosahu pozměňovacích návrhů. Samozřejmě hovořím o sociálně tržním hospodářství a o samozaměstnanosti. Pane Ery, souhlasím s vámi. Neměli bychom zapomínat na doporučení parlamentu a na realitu naší společnosti. Přes 10 evropských podniků odpovídají pojetí podniku, který se týká pouze lidského kapitálu. Nejde o finanční kapitál. Procházíme ekonomickou krizí a všechny formy samostatného zaměstnání musí být státem podporovány. Hovořili jsme o podnikavosti. Kdo je podnikavý, je právě ten, který založí vlastní podnik. Vytvoří si samostatnou činnost pro sebe, pro svou rodinu, pro své děti. A pokud se združíme do družstev, tak je to ještě lepší. A vytvoří si sami pracovní místa, nečekají je od někoho jiného. A navíc to přináší významnou přidanou hodnotu ve formě veřejných sociálních služeb a podobných aktivit. Takže všechny pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jdou tímto směrem. A chci podtrhnout, že všechny formy zaměstnanosti, včetně samostatné zaměstnanosti, musí být zdůrazněny v době krize tím spíše, protože vidíme, že tyto formy zaměstnání jsou velmi efektivní pro společnost i pro postižené krizí. Je třeba nalézt adekvátní odpovědi. A tato forma samostatně výdělečné činnosti je také v oblasti sociální ekonomiky. Řada lidí zakládá vlastní podniky, které takto se rozvíjejí. Takže je to vlastně zhodnocení podnikavosti. A je škoda, že v hlavních směrech pro zaměstnanost se vůbec nehovoří o sociální ekonomice a vůbec se neuznávají tyto velmi bohaté formy práce, velmi efektivní podniky, které jsou nesmírně užitečné. Paní Lin a paní Figueiredo. Um, Škoda, že je to eh, součást konzultace a že teď eh, nemáme nějaký velký vliv na eh, hlavní směry politiky zaměstnanosti, protože, jak všichni víme, to už všechno prošlo tím procesem. Navzdory tomu si myslím, že je to eh, velice eh, dobré, že se tomu věnujeme. Mm, hovořit tedy o mm, chudobě a 51, 62 a antidiskriminační opatření v 99. Eh, a samozřejmě 149, tady se věnujeme trošku hlouběji malým a středním podnikům a podnikatelům. A chceme zajistit, abychom e, e, zdravotně postižené a starší lidi nevyloučili nějak e, z té rovnice. Navzdory tomu všemu také souhlasím, že bychom tady měli hovořit také o těch, těch zelených pracovních místech. Já se také domnívám, že Zelená pracovní místa by měla být v textu zmíněna, ponechána. Odborná příprava je také velice důležitá ve 241. Já tady skončím, ale bez pochyby budeme mít další diskuse o kompromisních návrzích. Paní Figueredo, pan Hendl. Dobrý den, Děkuji, paní předsedkyně je vlastně zjevné, že práce, která se zabývá těmito hlavními směry, je velmi obsáhlá, protože eh, návrhy se velice, jsou velice široké, návrhy komise. Obsahují velice mnoho oblastí, některé již byly zmíněny, jsou to práva žen, rovné příležitosti, sociální oblast a dokonce i to, co se týká změn v makroekonomických, makroekonomických politikách, které sami o sobě jsou eh, jednou ze základních příčin chudoby a nezaměstnanosti. A proto je zapotřebí mnoho práce, aby se nám podařilo text zlepšit. A navíc, jak ještě řekla kolegyně Lin, tak se jedná pouze o doporučení. Evropská komise bude mít vždy poslední slovo. Komise a rada. Ty budou mít v tomto procesu poslední slovo. A právě proto je, je ta práce velmi obtížná. Práce našeho zpravodaje. A chtěl jsem, chtěla jsem vás ještě upozornit eh, nejenom na potřebu zlepšit náš eh, text, naše stanovisko, ale chtěla jsem zdůraznit také již to, co bylo řečeno. Eh, to, co řekla kolegyně Cornelisen. Týkalo se to stanoviska ženského výboru, které chce, který chce zahrnout nové oblasti znamená nejenom horizontální linii, ale také eh, práva na ochranu žen, která musí být eh, zařazena do všech politik, eh, slavný mainstreaming, to znamená politika rovnosti v horizontální optice. Takže v horizontální perspektivě tam musí být také sociální otázka. A samozřejmě také další návrhy, podrobnější, které jsme s mojí skupinou předložili právě, abychom vyslali signál ve prospěch změn politik. Nezaslechla jsem, eh, že by komise hovořila o článku 9 smlouvy, Lisabonské smlouvy, kteří někteří nazývají eh, sociální horizontální klauzulí. Nevím, jestli to je pravda, protože pak by eh, většina politik sociálně hospodářských byly v rozporu se smlouvou, protože vedou k větší nezaměstnanosti, nerovnostem a chudobě. A článek 9 stanoví přesný opak. To jsou rozpory tohoto procesu. To jsem chtěla jenom na to upozornit. Handel. Pan Handel. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se velice cením eh, práce zpravodaje a velký počet pozměňovacích návrhů nechápu jako kritiku zpravodaje, ale e, vidím to jako e, zdůraznění významu tohoto tématu. Hlavní směry pro zaměstnanost chci ukázat na tři aspekty. Mě by potěšilo, kdybychom v rámci kompromisu na tom potom mohli pracovat. První bod je, že ve zprávě máme dobrou příležitost zdůraznit, že otázka e, flexibilní zaměstnanosti nese sebou také více práv pro zaměstnané v pružných pracovních poměrech a musí sebou níst e, těchto více práv. A je zde pojem jistota, který eh, by měl být zdůraznit, že pružná pracovní místa eh, musí eh, zajistit také sociální ochranu zaměstnaným. Za druhé, potěšilo by mě, kdybychom mohli hovořit o směru, která, který by zněl dobrá práce. To není vynález parlamentu, ale tyto návrhy o dobrých pracovních příležitostech Eh, pokud je o kvalitu práce, zlepšení sociálního zabezpečení, sociální začlenění. Eh, to podporují evropské odbory a proto my zde v parlamentu a také to vidíme v práci stínových zpravodajů, tak se chceme zabývat tímto tématem a chceme to zdůraznit. A za třetí bych podtrhl, že ve zprávě komise se často objevuje důraz eh, odborných kvalifikací, které jsou zhodnotitelné, to znamená zhodnocení pracovní síly. A my bychom měli zdůraznit, že nejde jenom o vzdělání a odbornou přípravu, ale také o vzdělání v mnohem širším smyslu, které může vést e, také e, k vyšší zaměstnanosti a má velký význam pro lidi. A proto by mě tedy potěšilo, kdybychom při jednání o tom mohli hovořit. Děkuji. Paní Plam je poslední přihlášená, přesně do další ještě se přihlásit. Takže paní Plam a potom ještě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Erimu za spolupráci. Až jsem naprosto zajedno s paní Lin. Je škoda, že jsme pouze konzultováni a věřím, že díky pozměňovacím návrhům i zlepšením z naší strany tyto hlavní směry budou rozhodujícím faktorem, abychom měli inkluzivnější trh práce v Evropě. Já jsem předala několik pozměňovacích návrhů, kde jsem zdůraznila skutečnost, že eh, členské státy, pokud eh, budou dodržovat tyto hlavní směry, protože já už jsem uvedla případ Rumunska, tedy zdůraznil jsem skutečnost, že ženy by měly být na trhu práce lépe zastoupeny, a to se týká i mladých. Mám radost z toho, že jste zmínili že by měla existovat integrovaná politika pro přístup etnických menšin, a tady mám na mysli zejména Romy. A chci vás také vyzvat, abyste vzali v úvahu skutečnost, že potřebujeme jasné politiky, abychom bojovali proti práci na černo a abychom odrazovali od využívání šedé ekonomiky, která má velmi negativní dopad na evropský trh práce. A rovněž odkazuji na politiky, které mají upřednostňovat sledění profesního a rodinného života. Musíme podporovat aktivní stárnutí, rovné příležitosti, rovné odměňování, zahrnutí mladých a postižených migrantů a dalších zranitelných skupin na trh práce, abychom zvýšili účast těchto skupin na trhu práce. A chci vás také vyzvat, abyste přemýšleli o podpoře rodin kde je pouze jeden rodič, protože v této situaci ženy představují tedy samoživitelky z 90% případů a jsou vystaveny riziku propuštění z práce. Děkuji vám a věřím, že nalezneme optimální řešení, abychom eh, přispěli k vytvoření trhu práce v Evropě pro deset let dopředu. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji a chci zopakovat to, co už, jsme, co už jsem řekla během naší první výměny názoru, jak je důležité sloučení těch integrovaných hlavních směrů. Vlastně sloučení hlavního směru znamená vytvořit jeden směr pro politiku soudržnosti. A když hovoříme o politice soudržnosti, tak to především znamená výzvy nikoli pro hlavní směry. Kdyby to byl hlavní směr pro soudržnost, by se to mělo jmenovat územní vybavenost nebo něco takového. Hlavní směry nejsou vůbec nástrojem z hlediska využití nástrojů společenství. Je to určité zaměření, návrh pro členské státy týkající se využití vlastního rozpočtu a rozpočty členských států. To se nerovná rozdělování fondu soudržnosti. Takže tady je takový rozpor. Já dobře rozumím základní myšlence zpravodaje. Vzem k tomu, že hlavní směry to je hlavní nástroj pro strategii 2020. A protože ve strategii 2020 konkurenceschopnost mezi prostory Evropské unie představuje klíčovou otázku a až budeme hovořit o revizi strukturálních fondů, tak toto zdokonalení politiky soudržnosti je nesmírně významným tématem, tak pole působnosti tohoto prvku v hlavních zaměstnanosti já těžko chápu, jak budeme vytvářet hlavní směr pro zaměstnanost a jak budeme žádat členské státy. To prostě je, to je pro mě těžko pochopitelné. A další věc, a o tom jsme hovořili včera v rámci sdělení, po našem setkání se zástupci pro běžné záležitosti Myslím, že tým, se kterým jsme se sešli, je ten tým, se kterým budeme vyjednávat před eh, přijetím zprávy pana Eriho. A já jsem vyrozuměla, že je připravenost eh, u jednoho z cílů, který náš zpravodaj stanovil jako zásadní, což je myšlenka mít 90 eh, mladých buď v práci nebo ve studiu. A tam se musí parlament eh, zasadit o to při vyjednávání s radou, protože je tu připravenost eh, přijmout některé pozměňovací návrhy Evropského parlamentu. Takže až budete připravovat kompromisní návrhy, máme tu tuto příležitost eh, směrem k radě, tak je třeba skutečně, abychom ty věci jasně definovali. Ty, které jsou realistické, užitečné a na kterých bude možné vybudovat eh, důrazné stanovisko Evropského parlamentu, abychom urvali určitou dohodu s radou, protože to nebude vůbec jednoduché. Bez ohledu na stav mysli samotného předsednictví v pracovních skupinách na radě ty věci budou o hodně složitější, protože v dopisech eh, se nám píše, že to potvrdí rada až poté, co parlament rozhodne, ale současně víme dobře, že ty věci jdou ku předu a nečeká se na to, až se parlament vysloví. Takže abych eh, uvítala, kdyby nám zpravodaj navrhl řešení, na kterém se shodneme a které se stane důraznou součástí našeho vyjednávání s radou. Pane zpravodaj, máte ještě slovo. Eh, Igen, köszönöm szépen. Eh, ano, děkuji, eh, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval kolegům za všechny připomínky, komentáře, které tu zazněly. To znovu utvrz, mě utvrzuje v přesvědčení, že budeme schopni dosáhnout kompromisu. Nicméně se vyjádřím ještě k pár k věcem. Hovořili jsme o tom, jak měřit chudobu. Po návrhu komise začíná samozřejmě rada uvažovat nad tím, jak vypočítávat, jak měřit tedy eh, stupeň chudoby. To je záležitost, kterou musíme vzít v úvahu, až se budeme zamýšlet nad těmi změnami, až eh, se jednotlivé členské státy na této otázce dohodnou, shodnou, pak se zamyslíme, jak nejlépe to zapracovat tedy do našeho textu. Já bych tedy řet, eh, rád řekl paní Corneliusové, že já samozřejmě podporuji zelená pracovní místa. Já si myslím, že je dobrý, dobrá myšlenka, že by v té strategii Evropa 2020, že by měly být na předním místě. Ale tohle jsou hlavní směry. To nám dává určitý směr, určitou orientaci, na co se máme soustředit. Musí to být něco, co se dá dobře číst, co je srozumitelné, čemu lidé budou rozumět. My nechceme nějaký komplikovaný text, který se těžko čte. Takže jsou tady nejrůznější myšlenky, které zaznívají ve vašich pozměňovacích návrhech. Na ty bychom se měli zaměřit, protože pak bude jednodušší se shodnout na tom znění, až se dohodneme tedy na jednotlivých myšlenkách a co představují. Ale jak říkám, je tady velká schoda. Eh, hovoříme o malých a středních podnicích, o zelených pracovních místech a eh, například pozměňovací návrh 144 a další sem zavádí určité dobré prvky, které už figurují na mém seznamu pozitiv. A já si myslím, že tady určitě dospějeme k přijatelnému kompromisu. kompromisu. Eh, k dalším připomínkám Já si myslím, že eh, samostatná vydělečná činnost by tady měla figurovat určitým, eh, určitém směru. Eh, je tady určitě kolektivní forma této vydělečné činnosti a lidé by Hovoříme, hovoří se také někdy o falešné samostatné vydělečné činnosti. To jsou v podstatě lidé, kteří jsou vlastně donuceni k tomu, aby vystupovali jako osoby samostatně vydělečné, vydělečně činné a přitom to v praxi nebyla pravda. Toto je také otázka, kterou musíme objasnit. Když se tedy někteří lidé když někteří lidé spolupracují a přitom jsou OSVČ, tak to já chápu ten pojem kolektivní samostatná vydělečná činnost. Ale tu základní koncepci věřím, samozřejmě můžeme podpořit. Pokud jde o družstva, tak to je samozřejmě pozitivní eh, myšlenka, tu, té já rozumím. Tady určitě pokročíme. Pokud jde o flexikuritu, o pružné sociální zabezpečení, to je taky dobrá záležitost, na které bychom měli pracovat. Když jsem poslouchal pana Hendla, s tím samozřejmě souhlasím, ale vyjádřit to termínem dobrá práce, k tomu bychom snad mohli nějakou alternativu najít. Samotná myšlenka je ale v pořádku. A k tomu, co řekla paní předsedkyně v souvislosti se soudržností, to je trošku závažnější problém. Je jistě pravda, že to představuje určitou výzvu řešení této otázky. A já tady vidím určité nebezpečí, protože když hovoříme o strategii 2020, hovoříme samozřejmě o určitých zásadách, už v naši, jak vyplynulo z našich předchozích eh, diskusí, ale nehovoříme o finanční perspektivě, jak se budou financovat tyto vysoce ambiciozní cíle. Takže eh, politika soudržnosti jako taková, a eh, tedy alespoň její financování, se bude muset znovu definovat. To znamená, zase budeme pro, muset probírat otázky těch nástrojů, které jsou v dispozici a v jakým směrem bychom se měli ubírat. Chceme inkluzivní eh, zaměstnanost, zaměstnanost, která podporuje začlenování, a tak dále. Takže když hovoříme tedy o soudržnosti, musíme mluvit eh, o tom hlavním směru, které se týká ekonomiky. Ale my bychom se ve svém vyjednávání s radou měli pokusit eh, zachovat tuto myšlenku, možná, že by měla být na jiném místě v textu. Jak říkám, já nejsem proti tomu, ale zároveň musíme hájit zdroje. A to si myslím je klíčová priorita, přinejmenším jedna z klíčových priorit, které já přikládám velký význam. A zase, když se na to budeme dívat z hlediska politiky zaměstnanosti, je zapotřebí se zamyslet na oblasti, kde, které nejsou dostatečně rozvinuté. A právě to je jeden z cílů eh, politiky soudržnosti, vyrovnanost eh, toho rozvoje. Ale zase to znamená diskuse, to představuje diskusi o skutečných pracovních místech a jak to um, zapracovat do politiky rozvoje nebo místního rozvoje nebo regionální rozvoje. Takže tu myšlenku také tady můžeme zapracovat, ale tady je třeba vykonat ještě hodně práce na tomto poli. Takže bychom neměli se ukvapovat a začlenovat to do textu hned, ehm, i když je možné dosáhnout kompromisu a já jsem ochoten na tom textu v tomto ohledu dále pracovat v příštích několika týdnech. Já navrhnu ehm, takový časový rozpis nebo několik lhůt pro příští týden a zkusíme eh, se dohodnout na tom, koho kdy s kým a kdy se setkáme, možná v menších skupinách. Ale příští týden se chci skutečně zaměřit na to, abych dosáhl eh, tuto práci dovedl do určitého konce, protože eh, potřebujeme dokumenty samozřejmě i přeložit ale politické skupiny by měly být schopny jednat na těch eh, kompromisech, abychom dospěli k tomu konečnému znění poměrně rychle a abychom získali potřebnou podporu pro přijetí těchto kompromisních návrhů. Takže na to bychom se skutečně měli zaměřit příští týden, na ty kompromisy, na kompromisním znění. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. co se týče dalšího harmonogramu, každopádně budeme hlasovat eh, při našem zasedání 13. a 14. července. Současně si musíme ponechat možnost eh, změnit uspořádání těchto dnů, abychom využili příležitost eh, nabídnuté belgickým předsednictvím na trialog ještě před letní přestávkou. Takže z, podle toho a také s vaší spoluprácí optimálně přizpůsobíme náš harmonogram, ale hlasování bude každopádně 13. nebo 14. července s tím, že lhuta pro kompromisní návrhy bude také vymezena. Takže ukončili jsme tento bod pořadu jednání, jak už jsem řekla včera. Bohužel zástupci OECD, kteří nám chtěli představit studii o rozvoji zaměstnanosti na místní úrovni se nemohli dostavit a tuto studii tedy probereme až opět zájem naši práci v září. A tak se tedy sejdeme na příštím jednání našeho výboru 13. a 14. července. A Přeji vám příjemný den.